i would like to start the meeting because i, uh, start to have doubts whether people are still. budeme pokračovat, budeme uh, pracovat. Mám trochu pochybnosti, jestli tady jsou ještě lidé, nebo je, zda už jsou doma. Během zasedání koordinátorů jsme rozhodli o přidělení zpráv a stanovisek. Máme legislativní stanoviska. Nejprve První dvě, které se týkají změny statusu majotu, potom dokument o rybolovu a zdraví zvířat a druhý dokument o veřejném zdraví a sociální politice. Obě tyto stanoviska dostali socialisté a demokraté. Potom další věc. Fond pro přizpůsobení se globalizaci. Jedno rozhodnutí v této souvislosti se týká Lombardie a druhé Tomas Automobily, také Itálie. Obě tato stanoviska byla přidělena EPP. Zatím tomu vždycky tak bylo. Když u stanovisek nemáme dostatek času, tak postupujeme e, obvykle tak, že zašleme dopis od předsedy, aby celý ten proces nebyl prodlužován, takže máme tuto eh, možnost. Dále stanovisko k zelené knize, která se týká dlouhodobého financování evropské ekonomiky. Toto dostalo EPP. Jako další potom zpráva z vlastní iniciativy, jak Evropa může přispět k vytvoření příznivého prostředí pro podniky a začínající podniky a vytvořit pracovní místa. Toto dostali socialisté a demokraté. Potom akční plán pro konkurenceschopnou eh, pro konkurenceschopné ocelářství to dostalo ALDE. Potom jsme hovořili o tom, jak tento rok přistoupíme k přijímání v rámci našeho výboru REGI pozměňovacích návrhů týkající se rozpočtu hovořili jsme o stanovisku k rozpočtu na rok 2013 a e, k obecnému rozpočtu na rok 2014. Dohodli jsme se na následujícím postupu. Což mimochodem je stejný postup jako v minulosti. Dohodli jsme se na tom, že dáme zpravodaji a předsedovi mandát tak aby postupoval na základě následujících předpokladů. Budeme nakládat s návrhem rozpočtu komise jako s přijatelným minimálním rozpočtem, který Evropa potřebuje a potom v případě, že dojde ke škrtům, což se většinou stává, tedy ze strany rady, předseda a zpravodaj dostanou mandát k tomu, aby pozměnili jakékoliv škrty navrhované radou. To znamená, aby podpořili návrh rozpočtu navržený komisí. Taková je filozofie, kterou jsme používali v minulosti a zpravodaj a předseda tedy dostali tento mandát, aby postupovali na základě těchto předpokladů. Další věc, na které jsme se dohodli, to byla žádost od Dereka Vouna týkající se jeho zprávy. Žádal politické oddělení o informační notu a my jsme to podpořili. Dále jsme zahájili diskuzi o vnějších externích studiích. Rozhodnutí v této souvislosti bude přijato v září. Koordinátoři se nad tím budou v létě ještě zamýšlet, tedy nad prioritami z hlediska naší skupiny. Dále EPP navrhla, aby byla zrušena delegace do Bulharska naplánovaná na říjen. To bylo podpořeno a dohodli jsme se na tom, že nové rozhodnutí bude přijato v září. Také jsme zvážili několik různých možností, ale nepadlo ještě rozhodnutí v této věci. Nevíme tedy, jak nakonec rozhodneme Bulharsko a potom také slot, který by případně byl vytvořen eh, zrušením té bulharské delegace. Toto rozhodnutí tedy padne v září. Nyní myslím, že můžeme přistoupit k bodu 18 na pořadu jednání. Máme tady pana Rafaela Guleta, který je vedoucí oddělení pro mimo jiné Chorvatsko. Je také ještě odpovědný za Rakousko a Slovensko v generálním ředitelství Regio Evropské komise. Já tedy předávám slovo panu Rafaelu Kuletovi, aby nám vysvětlil, jak se Chorvatsku daří v souvislosti s politikou soudržnosti, zda jsou připraveni a jaké výzvy pro komisi i Chorvatsko máme. Máte slovo. Eh, Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně, za příležitost, abychom vám vysvětlili, jak to vypadá momentálně s evropskou politikou soudržnosti v Chorvatsku. Je to docela složitá věc, protože hovoříme o třech různých obdobích za velice krátkou celkovou dobu. Do 1. července Chorvatsko čerpalo s pomoci EPA jeden, jedna komponenta, tedy třetí toho byla přesně od toho, aby se připravila strukturální politika politika soudržnosti. Od 1. července platí nový režim politiky soudržnosti a e, vlastně už bylo uznáno většina úsilí Chorvatska, která směřovala k tomu, aby dospělo k eh, patřičnému přechodu. Nejprve IPA. To je tato třetí složka, kde do 30. Červenc, června pořád běžely tři programy. Jeden doprava, druhý životní prostředí, druhý regionální konkurenční schopnost v souladu i s tím, co jsme dělali i v případě jiných předvstupních států se to dělalo. Ale tento IPA program eh, znamenal eh, velice eh, dobrou složku, jak se učit přímo za pochodu na základě předchozích zkušeností. IPA je teď daleko více vázána některé důležité prvky, jako je více roční programování, řízení a mm, dodržování pravidel. Takže kdybych měl inventarizovat pak eh, absorpce z těchto tří programů na konci června dělala 40 jenom 26%, pokud eh, zálohové platby vyloučíme, což můžeme pokládat za celá uspokojivé vzhledem k tomu, že začátek provádění eh, byl jenom na konci roku 2008. Proč tak pozdě? Protože bylo třeba mnoho času na eh, přípravu řídících a kontrolních struktur. A i fyzické provádění projektu začalo teprve na konci roku 2009, začátku roku 2010. 2010. My jsme sem přinesli i také několik kopií našich eh, časopisů, kde vítáme Chorvatsko a jsou tam i příklady kofinancovaných projektů. Chtěl bych eh, uvést příklad eh, technologií v inkubační středisko na, v univerzitě biotechnologie a so, bio, eh, biotechnologie, biovědecké obory. Eh, vzhledem k těmto eh, podmínkám, vlastně také, že Chorvatsko přistupuje na konci programovací období, tak bylo rozhodnuto, že se budou budovat programy soudržnosti na roky 2007 až 2013 na, konc, na, na základě zkušeností IPA. Proč? Protože Chorvatsko víceméně může těžit ze stejných řídících kontrolních systémů, které zůstanou i po přistoupení. To znamená, že všechna ministerstva budou nadále to vést. Například ministerstvo dopravy bude řídit programy v oblasti dopravy a tak dále. Jediný výjimka je e, v programy e, konkurenční schopnosti. Předtím to mělo ministerstvo hospodářství, teď to má ministerstvo pro regionální rozvoj. A jak to vypadá technicky? Programy e, IPA budou budou prodlouženy do konce tohoto programovacího období. Je tady jeden rok navíc do konce roku 2016, aby bylo více času na provádění. Programy tedy zůstávají se stejnými cíly a prioritami, ale je, jsou tady eh, eh, zjednodušené ukazatele a další finanční prostředky. Jsou to tedy tři programy a IPA dostane asi 538 milionů euro, eh, to je tedy IPA a plus k tomu ještě 450 milionů z ARDF e a z Fondu soudržnosti. Jak je to rozdělené? První program, to je regionální konkurenční schopnost ERDF, e podpora biznis pod nebi, eh, malé a střední podniky, výzkum, vývoj, dopravní program, to je také čistě ERDF a v kofinancují se železnice, vodní cesty a technická podpora přípravy po, po projektu životní prostředí pouze z Fondu soudržnosti na eh, odpadového a vodní hospodářství a lidské zdroje na podporu eh, zaměstnanosti, sociální začleněnosti a vzdělávání. Kromě těchto hlavních programů programů máme také pro, programy, spolu, eh, programy spolupráce přeshraniční se slovinské Maďarskem. Jaké budou další kroky? na tyto programy 2007 až 2013. My jsme velice úzce spolupracovali s Chorvaty a předpokládáme, že příští týden už bude k dispozici poslední verze protože v Chorvatsko se také muselo připravit, museli připravit NSF i teď na konci období. Na konci příš, příští týden bychom měli mít eh, nové operační programy a referenční rámec, čili bude možné to všechno zahájit v rámci normálního postupu ještě v červenci a doufejme, že tedy komise to bude dělat ještě v létě a pak je druhý prvek, celý ten balíček, to jsou řídící a kontrolní systémy. My předpokládáme, že návrh od Chorvatska dostaneme v červenci a doufejme, že komise to dokáže schválit do konce tohoto roku. Není to špatný začátek, ale jsou tady velké výzvy a ty si vyžádají značné institucionální přizpůsobování v Chorvatsko. Jak už jsem říkal, Chorvatsko se připojilo k Evropské unii na konci programovacího období a to je tedy velice těžké pro administrativu, aby připravovali programy do roku 2013 a zároveň už, aby se připravovali na další Eh, programovací období 14 až 20. A pak další výzva je, že alokace finančních prostředků se vlastně teď zdvojuje, protože zbývá jenom půl roku do konce roku 2013, ale když vezmete celé období 2007 až 13 v porovnání s alokacemi, o kterých rozhodl také parlament, tak se to vlastně násobí osmi takže je to 8 miliard eh, eh, euro plus 2 z zemědělského fondu a trošku méně než 200 milionů z rybářského a námořního fondu. A vidíme tady pět klíčových faktorů pro úspěch pro Chorvatsko a snažíme se úzce spolupracovat s jejich úřady, aby se podnikla účinná opatření. První je posílení administrativní kapacity v rámci ministerstva, to vás nepřekvapí. To už se časem zlepšuje, ale ještě nejsme tam, kde bychom chtěli být a například minulý rok bylo rozhodnuto přijmout asi 230 nových zprávců eh, fondů na různých eh, ministerstvech, ale zatím je jich jenom stovka. Takže i tady jsou eh, rozpočtová omezení, která trošku brání uskutečnění přání, aby tady bylo více lidí. Další zásadní faktor, který chci zmínit, koordinovaná strategická spolupráce mezi ministerstvy, což není specifická jenom pro Chorvatsko, ale tam je to zvláštní výzva. A tady zvláště, co se týče přípravy na budoucí období, pak je třeba zajistit, aby byly správně nastaveny priority čtyř evropských strukturních investičních fondů. Pak zjednodušení řídicích systémů a postupů. To je velká výzva, tato přechodná fáza, protože se přechází od jednoho souboru pravidel na druhý, ale vidíme tady určité tendenci trošku nadměrných eh, předpisů, což asi moc nezjednodušuje život těm, kdo to pak mají uplatňovat. Čtvrtý klíčový faktor posílení partnerského a konzultačního procesu to eh, stejně jako v jiných eh, eh, členských státech předtím nebyly normální součástí administrativního života a my se ale snažíme, aby to bylo úspěšné. 6. června ku příkladu se konala velká konference o partnerství v Záhřebu a dá se ještě udělat daleko více. Poslední bod. Musíme připravit do budoucna další vysoce kvalitní projekty a budovat kapacity na na ministerstev až na místní úroveň dolů. Tady jsme byli velice spokojeni, že Chorvatsko už vlastně teď široce využívá pomoci z nástroje Jaspers, takže všechny projekty už čerpaly i z tohoto nástroje a výsledky jsou věru povzbudivé. A pak samozřejmě je tady také možnost využívat technické pomoci a to také souvisí s přípravou budoucích programů. Abych skončil, rád bych řekl jenom pár slov v tomto smyslu. Samozřejmě je tady příprava na období 2014 až 2020. Vím, že už včera se hlasovalo o všech důležitých věcech a teď to bude muset Chorvatsko také realizovat. Samozřejmě velká výzva je 8 miliard a je to velká eh, výzva pro administrativu. Komise eh, Eh, také žádala o eh, stanovisko, bylo to připraveno v Zářebu 31. Eh, ledna. Chtěli bychom, aby Chorvatsko nejprve posilovalo konkurenční schopnost hospodářství, samozřejmě i v souladu s naší agendou 2020. Druhá věc je zvýšit účast na trhu práce, zlepšovat kvalifikace, snižovat chudobu. Třetí priorita uchovat přírodní prostředí a přírodní zdroje a nakonec posílení administrativních kapacit. Je ještě moc brzy, abychom přesně mohli vědět, jaké tady budou volby, co bude nakonec vybráno. E, s Chorvatskem vlastně to začalo trošku později, než tomu bylo s ostatními státy, ale jak jsme zatím vyrozuměli, asi Chorvatsko by si mohlo vybrat tři programy se dvěma řídícími úřady. Asi to bude dělat Ministerstvo pro regionální rozvoj a pro pracovní příle... prá... Ministerstvo práce a zaměstnanosti. A to by mělo vlastně pak pokrýt celé Chorvatsko, programy vztahující se na celé Chorvatsko. Tolik snad stačí pro začátek a samozřejmě samozřejmě, že s potěšením zodpovím vaše dotazy, budete-li mi nějaké mít. Děkuji. Yeah, would like to thank you and I will start. Ano, já vám děkuji jako první Jan Olbricht. Hlásí se ještě někdo další? Pokud ano, tak na mne kávněte, kivněte. Ano, já mám otázku. Trochu jsem se ztratil v těch nových eh, ujednáních, protože proběhla dosti obtížná uh, debata spočívající v tom, že bychom Chorvatsku dali dalších 400 milionů, které chyběly a bylo nutné k tomu přistoupit. Nyní na konci eh, té perspektivy 7 eh, až 13 eh, máme EPU a pokud jsem to správně pochopil, na konci budeme mít nový operační program, kdy všechno podle toho mm, nařízení 2007 až 13 budeme mít 8 miliard. A já tady mám otázku. Pro, nebo v zájmu našich chorvatských přátel, odkud to půjde těch 8 miliard. Máme totiž problém s rozpočtem na rok 2014, máme nedostatky už v roce 2013. Takže odkud to, to půjde? Dále, bude pro Chorvatsko platit eh, pravidlo N plus 3, bude tam ta změna, nebude to už N plus 2, ale N plus 3 nebo N plus 2,5? Jak eh, to z právního hlediska odůvodnit? Můžete nám to vysvětlit? Možná tam platí nějaké přechodné ustanovení, ale v zájmu nás všech, včetně Chorvatů, by mě zajímalo, jak se to bude celé organizovat. Bude to totiž součástí plateb v roce 2014, 15 eh, i 16. Doufám tedy, že budeme moci být flexibilní a prosím vysvětlte nám, jak se to celé bude organizovat. Děkuji. Děkuji. Pochopila jsem to tak, že zde máme i kolegu z Chorvatska. Můžete si prosím eh, představit, ještě jsme se nesetkali. Děkuji, jsem Ivana Malitič a jsem novou členkou parlamentu za Chorvatsko. Chtěla bych všem poděkovat eh, za to, že jste přivítali Chorvatsko minulý týden i tento týden v Unii. Já jsem se v Chorvatsku účastnila všech těchto postupů Zabývala jsem se um, EPO a také přípravných činností pro politiku soudržnosti. Já nebudu odpovídat eh, na otázku Jana. Ponechám toto na komisi. Ale měla bych dvě otázky. Jedna z nich se týká možnosti Chorvatska dostat eh, zálohy na tento půl rok. Vím, že pro Chorvatsko je velice důležité tyto platby získat do konce roku 2013, a to z důvodu rozpočtové likvidity. Zajímaly by mne tedy vaše předpoklady v této souvislosti, protože jste říkal, že řídící a kontrolní systémy a popis konkrétně bude zaslán na komisi v červenci a asi budete potřebovat několik měsíců na to, abyste to mohli zhodnotit a zjistit, zda to povolení udělíte, tedy zahájit implementaci. A druhá otázka, ta se týká přípravných činností na roky 2014 až 2020. Já mám pocit, že se všichni soustředíme na druhou polovinu roku 2013 Ta druhá část, významná část finančního období je trochu opomíjena. Mám pocit, že je to ale velice důležitá část finančního období a trochu mi to tam chybí. Vy jste samozřejmě zmiňoval, že konzultační a partnerské procesy jsou jedním z našich nedostatků a že bychom tuto oblast měli posílit. U Chorvatska mi to ale trochu chybí. A pokud ještě o administrativní kapacity, my jsme tady připravovali organizační a rozvojové strategie, měli jsme také akční plány týkající se organizace rozvojových strategií a mě by tedy zajímalo, jak na tom jsme u této části. Je to totiž také velice důležité pro vytváření projektů, pro správné finanční řízení a potom jejich správnou implementaci následně. Děkuji Viktor Boštináru. Děkuji paní předsedkyně. Já si vzpomínám, kolegové, že v roce 2008 na jaře poté, když jsem byl eh, nedávno zvolen eh, za europoslance za Ramansko, jsem se sešel s delegací úředníků a novinářů z Chorvatska a ti se mě ptali na rumunské zkušenosti. Samozřejmě ne, abych je něčemu učil a aby čerpali pozitivní zkušenosti eh, od nás, protože v té době byly naprosto negativní, ale minimálně eh, projevovali vůli a snahu se zabývat všemi druhy zkušeností a z toho vyvodit závěry, co by odpovídalo chorvatským potřebám. A já jsem, já teď nevím nic dalšího o tom, jak se to vyvíjelo v Chorvatsku, proto bych prosil komisi za prvé, abyste nám řekli, jak oceňujete a hodnotíte administrativní a institucionální kapacity země, aby byly schopny uh, Eh, realizovat všechno, co je spojeno s novou politikou eh, soudržnosti. Když se podíváme na Rumunsko, na Bulharsko, na vynikající zkušenosti Polska a ostatních, je velice důležité, aby tady byly eh, administrativní a institucionální kapacity. Proto se ptám, jak ta situace vypadá. A za druhé, jak se komise zajistit, že v nadcházejícím období v Chorvatsku nedojde k nějaké nestabilitě a že tam nebudou nějaké e, velké e, politické zásahy do práce odborníků, expertů, kteří budou mít na starosti e, evropské fondy, protože já mám velice špatné zkušenosti s Eh, Rumunska, že jestliže se tady politická nestabilita a jestliže je tady velký politický zásah do činnosti expertů, pak to má přímo zničující výsledky. Proto bych eh, rád věděl, zda eh, komise s ohledem na řadu kladných i záporných zkušeností chce zajistit, aby Chorvatsko a v budoucnosti i další potenciální kandidátské země měly opravdu vybudované silné, spolehlivé a efektivní administrativní a institucionální Eh, kapacity, protože eh, Rumunsko, eh, pardon, Chorvatsko může daleko více udělat pomocí odborníkům. Vím, jak to tam vypadá s tradicemi, s chováním veřejné státní administrativy a tak dále. A přeji hodně štěstí Chorvatsko. A věru potřebujeme velký, významný, pozitivní příklad pro západní Balkán. Já to říkám při vší úctě ke všem dalším potenciálním kandidátům, abychom ostatním svým kandidátům ukázali, jak připravit dobré administrativní a regionální reformy a jak budovat administrativní a institucionální eh, kapacity. Viktor Nelson, děkuji. Jenom stručný dotaz, ale nejprve bych chtěl vás tady uvítat v parlamentu. První, jedna otázka. Já vidím, že Chorvatsko je rozděleno na 21 Eh, různých částí, které se řídí, ale fondy strukturální se budou řídit z národní úrovně. Kde se bude rozhodovat o projektech? Bude, eh, bude se o nich všech rozhodovat na celostátní úrovni? Děkuji. Eh, Marie Teres Schmidt. Merci beaucoup, madame. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Vítám našeho kolegu, kolegyni z Chorvatska. Náš výbor je velmi důležitý z hlediska budoucnosti Chorvatska. Chtěla bych hovořit o územní spolupráci. Zaznamenali jsme, že se hovořilo o schopnosti země využít to, co může poskytovat Evropská unie v oblasti regionálních a strukturálních fondů. Víme, že územní spolupráce bude velmi významná, ať už je přeshraniční nebo meziregionální nebo nadnárodní. Chtěla bych se zeptat, jaký přístup tady byl uplatněn. Zvláště v zemi, která vstupuje do EU, tak v takové zemi je důležité si vyměňovat osvědčené postupy, to má velký význam. Země jako je Rumunsko, to je jedna z posledních zemí, které eh, přistoupily, tak eh, ty samozřejmě mohli spáchat některé omily, bylo by dobré se jim vyhnout. Jaké věci tady dobře fungovaly, co můžeme optimalizovat? A víme, že 500 milionů bylo vyčleněno na přeshraniční spolupráci. Byly tyto prostředky použity a pokud ano, jak byly optimalizovány a v jakém směru a pokud nebyly úplně vyčerpány, z jakých důvodů nebyly vyčerpány. Ondřej Vlasák. Thank you very much. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Já mám zcela jednoduchý dotaz, který se týká principu partnerství, protože to bylo zmíněno. hned na začátku v souvislosti s komisí, že tady je velká výzva pro nadcházející období a proto bych se chtěl zeptat komisí anebo eh, členů výboru z Chorvatska, jak to bylo s účastí na operačních programech. Mohli byste trošičku popsat účast eh, obcí eh, v, v, této části politiky soudržnosti? Nikdo další už se nepřihlásil. V tom případě požádáme ještě Rafaela. Samozřejmě, že jsme velice rádi také, že tady máme i kolegu z Chorvatska takže poprosíme posléze i Ivanu. Ale nejprve požádám komisi, protože většina eh, dotazů směrovaná na ně nejprve k otázce rozpočtu. Těch 8 eh, miliard, to je alokace na ro, 20, do roku 2020. Čili to je Evrop- ta, to, co dodali Evropská rada a Evropská ký eh, parlament 2014 až 20 EPA. Tady už fungují odvětvá pravidla a také to bylo napsáno v přístupové smlouvě, aby to bylo možné, aby těch posledních, na těch posledních šest měsíců se uplatnila tato pravidla. Proto Chorvatsko může do roku 2016 ještě z tohoto těžit. Pokud jde o otázku paní Malitič, máte napravdo, na, oprav, naprosto pravdu. A e, to nás velmi e, zajímá v tomto roce, abychom zajistili, že řídící a kontrolní systémy opravdu budou dodržovat všechna pravidla do konce tohoto roku, aby Chorvatsko mohlo získat financování. To jsou také normální potom pravidla, která už tady jsou na toto období 2007 až 2013. Musí tady být akreditace řídících a kontrolních systémů. Proto z nás velice potěšilo rozhodnutí Chorvatska eh, přebudovat ani ne tak eh, programy do roku 2013 v souvislosti s tím, co co už mohou připravovat v souvislosti s dalším obdobím, ale na základě současných struktur EPA. Zatím to ještě nemůžeme posoudit. Vím, že se uskutečnilo mnoho pracovních setkání mezi řídícími orgány, auditními orgány, našimi a chorvatskými a doufáme, že v červenci nakonec se dopracujeme vysoce kvalitního výsledku. Ale ještě jsem to neviděl, proto se zatím k tomu nemohu vyjadřovat. Komise to bude muset teprve vyhodnotit. Ale to je naše výzva a velice doufáme, že se vyvarujeme nějakými problémy s likviditou v prvním roce přistoupení. Příprava na eh, roky 2014 až 2020. Máte pravdu, i naše analýza to, to potvrzuje. Opravdu tady je nedostatek kapacit na ministerstvech a asi se nevěnovala dostatečná pozornost tomu, aby se to pořádně dalo připravit na období 2014 až 2020, ale teď už skoro můžeme obrátit stránku. Samozřejmě implementace ještě zůstává před námi, ale už máme víceméně jistotu, že chorvatské úřady se opravdu patřičně připravují. Už jsem tady zmiňoval dokument eh, obsahující stanoviska. Od ledna každý měsíc se stýkáme s představiteli administrativy, ale pořád ještě úplně není jasné, jaké budou strategické volby. My se s Chorvaty sejdeme zase příští úterý, doufáme, že dostaneme další informace. A můžeme také říci, že eh, co se té strategie týče, pořád tady je ještě určitý nedostatek, ale opravdu vítali náš poziční dokument, protože to dalo určitý první přehled toho, jak by to mohlo vypadat. Ale pořád to ještě nestačí. Takže Jasper například eh, také hodně pomáhá Chorvatsko eh, vybudovat patřičnou dopravní strategii, aby měli alespoň výrazný akční plán a ta strategie, aby byla do příštího roku hotová. A potom máme velký zájem ze strany Chorvatska na eh, strategii vůbec v oblasti životního prostředí a tak dále. Kapacity. Máte opravdu pravdu. A my jsme v našich prvních diskusích s Chorvaty na léta 2014 až 2020 zjistili, že oni evidentně budou velice vážně přistupovat k novému tematickému cíli 11. To jsou právě administrativní a institucionální personální kapacity. A e, Tady možná bych chtěli až příliš velkou podporu. Takže zase jde o to, aby se to patřičně zaměřilo, protože myslím si, že možná Chorvatsko se teď trošku snaží dělat všechno najednou a snažit se dostávat pomoc ode všech, ze všech stran a využívat také tu novou komponentu EPA, to je dobré. Například mají Twinery z Litvy a Maďarska, dává se jim další podpora, ale my se trošku bojíme, že z důvodu nedostatku kapacit na ministerstev i když ten produkt eh, bude dobrý, který poskytnou jiné členské státy, státy nebo konsultanty, tak přece jenom to ještě nemusí vést ke skutečnému vybudování patřičných kapacit na samotných ministerstvech. Teď eh, nestabilita. Eh, máte pravdu, takové riziko existuje. Ale zatím se nám to jeví jako poměrně stabilní prostředí, které v Chorvatsku existuje. Mohu pouze doufat, že tomu tak bude i nadále, ale máte určitě pravdu, že by se z toho mohl stát problém. Pak ohledně eh, obcí versus eh, řízení na vnitrostátní úrovni. Myslím si, že je docela rozumné rozhodnutí, aby tady bylo centralizované řízení. To znamená, že hlavní úlohu plní ministerstva. Ale rovněž můžeme říci, že jsou tady propojení se všemi 21 Eh, místními orgány, čili i oni jsou zapojeny do přípravy projektu. Pokud je o účast obcí, municipalit samotných, pak za prvé eh, Asociace obcí je zastoupena v každém monitorovacím výboru, takže oni už jsou součástí implementačního procesu. A 6. a 7. července se konala eh, velká konference, pravděpodobně nebyla poslední a právě se jednalo o to, aby se zvýšilo zapojení i zastoupců obcí. Asi to ještě nestačí, ale administrativa už si uvědomuje, jak výhodné je, když ten proces nechává maximálně otevřený. Poslední věc říkala paní Schmidt, eh, pokud jde o spolupráci. Chorvatsko má určitě velký zájem a například v rámci podunajské strategie byly velmi aktivní a snaží se využívat zkušeností ostatních a ještě více se zajímají o strategii v rámci jaderské unie. Jadranské. A, my tak, a samozřejmě, že je důležité těžit zkušeností ostatních. Pro nás je to také užitečné, protože my například v zářebu 12. února spolu i s Rakoušany i e, s e, Loslovinci jsme dělali e, seminář této strategii, zatím to ještě nestačí, ale vidíme, že i chorvačtí partneři jsou velice ochotní a že by byli rádi jakýmsi příkladem pro zbytek západního Balkánu. V prosinci minulého roku se konal také seminář o poskytování informací zadávání veřejných zakázek, protože to je také velký problém v mnoha státech a doufejme, že tím pádem se i Chorvati budou moci od ostatních poučit. Děkuji. Chcete ještě se k tomu vyjádřit, Ivano? Thank you very much. Děkuji. Já bych chtěla uvést, že jsem velice vděčná za to, že byla zorganizována tato diskuze a prezentace aktuální situace v Chorvatsku. Domníváme se, že bychom měli takto postupovat i na úrovni našeho parlamentu a pokusím se to, co bylo zorganizováno zde, navrhnout i u nás v chorvatském parlamentu. Toto je totiž důležité pro správnou implementaci politiky soudržnosti a v Chorvatsku má tato politika velký význam a vliv v souvislosti s investovanými prostředky, tedy s těmi, které se budou investovat, ale také je to důležité, pokud je o priority a strategie. Musíme s tím začít eh, u nás v Chorvatsku v zemi celkově. Myslím, že musíme ještě nadále pracovat na komunikaci mezi centrální úrovní a místní úrovní. Vy jste toto zaznamenali. Budeme mít totiž národní program, ale regiony jsou u nás velice aktivní, chtěli by se účastnit a zapojit se do celého procesu. Každý den v Chorvatsku nás žádají o informace týkající se strategií, operačních programů a tak dále. Na národní úrovni musíme provádět strategické volby, protože máme 11 tematických priorit a každá z nich je velice atraktivní. Pro nového člena potom není zase tak jednoduché mezi nimi volit. Vím, že vláda se snaží tak trochu vybrat si všechno, ale když si zvolíte všechno, tak potom není možné všechno vhodným způsobem rozvíjet a provádět. Doufám tedy, že komise nám pomůže a díky tomu Chorvatsko si povede dobře udělat vše, co je v jeho silách. Když se podíváme na částky, na prostředky na roky 2014 až 2020, bylo nám přiděleno 8 miliard z fondu soudržnosti, potom využíváme také zemědělské fondy na rozvoj venkova a rozvoj venkova se podobá soudržnosti. Za sedm let to nabide téměř objemu chorvatského rozpočtu. Je to tedy velice důležité pro náš růst, rozvoj a investice a je tedy velice důležité, aby ty prostředky byly správně použity. Myslím si, že to může opravdu urychlit celý náš proces rozvoje, což je společný cíl nás všech, členských států i Chorvatska. My nepřispíváme do evropského rozpočtu ještě, bo no zatím do něj nepřispíváme dlouho, ale doufáme, že za nějakou dobu do něj budeme přispívat výrazněji. Tak, abychom nakonec sami přispívali a nejenom žádali o prostředky na náš rozvoj. Tato témata jsou tedy extrémně důležitá a já doufám, že se nám podaří šířit eh, informace a povědomí také u chorvatských orgánů. A na závěr bych také ráda zmínila koordinaci a spolupráci mezi jednotlivými ministry. V Chorvatsku mám někdy pocit, že Ministerstvo pro regionální rozvoj, což je ministerstvo, které má největší odpovědnost za vytváření a provádění politiky soudržnosti, je tak trochu osamocené. Nemá dostatečnou podporu všech ostatních ministerstev. A to je věc, kterou jsem zaznamenala i v řadě jiných členských států. Možná bychom mohli navrhnout litevskému předsednictví, když zorganizuje neformální ministerské zasedání o regionální politice, aby na to zasedání nezvalo pouze ministry odpovědné za regionální rozvoj, ale také například ministry financí. Protože minimálně ministři financí by měli být zapojeni do této činnosti, protože také mají velký dopad v oblasti politiky soudržnosti. Ano, děkuji. Myslím, že je štěstí, že vás tady máme a že doplňujete to, co říká pan Rafael Gule za komisi. Milí kolegové, doufám, že mi odpustíte, když dám slovo ještě panu Seanu Kelimu, protože přišel trochu později a chce něco říci. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem chtěl Chorvatsku popřát hodně úspěchů. Dívám se na dokument, který mám před sebou a uvědomil jsem si podobu mezi Chorvatskem a mojí zemí. Jednak podobná populace, my, když jsme přistoupili k EU přesně před 40 lety, naše HDP bylo podobné jako HDP současného Chorvatska. Nicméně díky pomoci právě z strukturálních fondů jsme si vypracovali infrastrukturu, díky níž jsme nyní jeden z nejbohatších členských států EU. Byli jsme keltským tigrem. Podařilo se nám to tedy překonat Chorvatsko tedy má samozřejmě obrovskou příležitost se rozvíjet. Já jsem se díval, do jakých zemí eh, vyváží a odkud dováží a je to tedy zatím trochu omezené. Myslím, že díky EU se to bude expandovat, rozšiřovat. Chorvatsko se připravovalo na členství v EU právě eh, díky přípravě na nebo myslím si, že se jako Chorvatsko bude rychle rozvíjet díky mm, pomoci z našich fondů a jsem si jist, že se stane plným a úspěšným členem Evropské unie. Možná, že za 20 let Chorvatsko bude eh, jedno, jeden z nejbohatších členských států e, Unie, pokud je o HDP. Je to tedy velká příležitost. A když slyšíte o Evropské unii samé negativní věci, je tedy velice pozitivní vidět, že se připojilo Chorvatsko, jiné země se připojí k eurozóně, je to tedy um, takový protijet pro ty země, které kritizují. Děkuji. Děkuji. A myslím si, že mají ještě hezčí pobřeží, než máte vy. Ale jinak máte pravdu. A ráda bych uzavřela tuto rozpravu a děkujeme eh, Rafalu Golenovi a zástupkyně Chorvatska a jsme rádi, že jste tady. A teď bych ráda přišla k bodu 19 a bude se jednat o eh, změnu nařízení, pokud je otevření vnitrostátních služeb přepravě cestujících po železnici. Roza má slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Jedná se o nařízení, které předložila komise, o změnu tohoto nařízení, které se vztahuje na služby přepravě cestujících po železnici. Víte, že chceme podporovat konkurenceschopnost a také harmoničtější vývoj ekonomických aktivit i v této souvislosti. Toto nařízení hovoří také o povinnosti a závazcích veřejné služby v železniční eh, dopravě. Zmiňuje se o jednotlivých aspektech. Hovoří se tam o opatřeních transparentnosti, v definici eh, závazku veřejné služby. Eh, víte, že pokud máte železniční trasu, která nemůže být zajištěna v příslušných podmínkách, pak vláda mm, prohlásí tuto trasu za trasu závazku veřejné služby. A v takovém případě provozovatel se tomu musí eh, přizpůsobit. Normálně by tak nejednal, protože je tam nedostatek eh, ziskovosti nebo rentability. V některém případě se takto postupuje také z hlediska eh, výpisu veřejných eh, zakázek a výběrového řízení. Nyní už eh, je zde tato povinnost nabídkových řízení. Nedochází už pouze k přímému zadávání zakázek. Souhlasíme s principy, které jsou v tomto návrhu. Máme zde také pozměňovací návrhy. Jedná se ve velké většině o zpřesnění některých jazykových vyjádření, hovoří se zde o městském prostředí a prostředí venkovském a tam jsme se snažili eh, zjednat určité upřesnění. Dále je tady definice také územních orgánů a je pravda, že z hlediska těchto definic zde bylo určité matení, takže se upřesnila některá, opatření, některé definice, jedná se vlastně o jazykové úpravy v mnoha případech. Jedná se o to, že přebíráme většinu těchto definicí, které v současnosti platí. Ale došlo tedy k zpřesnění. Je pravda, že nové definice nejsou úplně jednoznačné. Jinak souhlasíme s tímto návrhem eh, z hlediska obsahu. Tento návrh patří k čtvrtému železničnímu balíčku. Děkuji. Eh, Nevidím tady stínové zpravodaje. Pokud tady není nikdo, kdo by je nahradil, pak přejdeme rovnou ke kolegům. Pan Vlasák, a eh, vy jste také stínový zpravodaj? Aha. Eh, děkuji. Já bych teď chtěl přejít do češtiny. Chtěl bych poděkovat zpravodajce za rozpracování tohoto návrhu, eh, který mohu v určité části podpořit a mám i jednu malou výhradu. Samozřejmě tento železniční balíček by měl směřovat zejména k otevření trhu, zavedení konkurence a snížení cen pro zákazníky. To je něco, co se určitě dá podpořit Naopak však pochybuji o tom, že rozsah smlouvy malého rozsahu by měl být, jak zpravodajka navrhuje, rozšířen. Uzavírat smlouvy malého rozsahu mají umožnit příslušným orgánům, aby nemuseli organizovat nabídková řízení v případech, kdyby očekávané úspory veřejných prostředků nepřesáhly náklady na nabídková řízení. Má tedy jít pouze o smlouvy nevýznamné, u kterých se dá víceméně přimhouřit oko nad principem volné soutěže dopravců. Pokud bychom smlouvy rozšířili, nebavíme se pak už o smlouvách malého rozsahu a přijetí těchto návrhů by otevřelo dveře dnes běžné praxi, kdy je většina smluv bez výběrového řízení přidělována spřízněným národním dopravcům. S tím nemohu souhlasit a v tomto případě podporuji návrh komise. Děkuji. Nikdo další se k tomu vyjádřit evidentně nechce, takže si myslím, že tímto můžeme uzavřít leda, že by se rosa chtěla vyjádřit ještě k tomu, co řekl pan Vlasák. Děkuji mnohokrát, eh, pane Vlasáku, za vaše vystoupení. V každém případě se budeme zabývat eh, touto problematikou, ale myslím, že by tam neměly být problémy. Pak už musíme jedně rozhodnout o termínu pro pozměvací návrhy a navrhuji, aby to bylo v září protože eh, výbor pro dopravu to má schvalovat eh, v listopadu, takže máme hodně času. Proto termín pro pozměňovací návrhy bude v poledne 12. září. Nyní bychom přešli k bodu 20. Paní eh, Maritere Sanchez-Schmidt, interoperabilita železničního systému v Evropské unii. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Drazí kolegové, tak jak to uvedla Rosa, směrnice interoperability patří do čtvrtého železničního balíčku. A už podle názvu dokážeme odhadnout, že to bude technicky dosti náročné. Nicméně náš výbor se rozhodl, že vystaví stanovisko. Pokusím se podrobně proskoumat návrh komise, abych zjistila, jaké zlepšení zde můžeme učinit. Přes technické aspekty si musíme uvědomit, že železniční interoperabilita souvisí s územní soudržností, s plánováním území a také eh, s přeshraničními výměnami. Takže je nutné si uvědomit, že lokomotiva by měla mít možnost eh, jezdit na jakékoliv trase v Evropské unii. Víte, že já pocházím z jihu Francie, žiju v blízkosti španělských hranic. Máme tam TGV z Perpignanu do Barcelony. V současnosti tento vysokorychlostní úsek nefunguje a přitom všechny infrastruktury jsou na místě. A právě z důvodu interoperability není možné eh, jezdit přímo z Perpignanu do Barcelony. Takže mě velice zajímá tato problematika. Jsme ještě vzdáleni tomu, abychom měli výkonné systémy. Existují rozmanité systémy, které nesou trasy eh, historie Evropské unie. Tyto železnice byly vybudovány tak, aby chránily národní území před jakýkoliv pádem zahraničních vojsk. V současnosti tyto systémy nám činí problémy. Evropská integrace a sjednocení Evropy eh, zajistilo, že tato hrozba již neexistuje. Ale v reálu eh, tyto hranice stále existují, i když už nejsou zakotveny ve smlouvách a tyto infrastruktury neodpovídají současným požadavkům. Komise předložila v lednu čtvrtý železniční balíček. Cílem je dokončit vytváření evropského jednotného železničního trhu a snižování nákladů na železnicích. To jsou dva hlavní úkoly. Dopad této reformy je velký z hlediska státu, regionu, z hlediska infrastruktury a uživatelů. Náš výbor je příslušný z hlediska vyhodnocení dopadů, které budou mít politický, sociální a ekonomický charakter. Proto připravujeme tuto, toto stanovisko. Cílem této směrnice je snížit roztříštěnost a snížit náklady na kolejová vozidla a infrastruktury s cílem maximální bezpečnosti. Připomenu, jakým způsobem funguje eh, povolení Eh, lokomotivy anebo vozidel. Je to komplikované. V současnosti tato procedura může trvat dva roky a stát až 6 milionů eur. V současnosti existuje více než 11 tisíc různých národních bezpečnostních předpisů. Evropská agentura má pouze normativní odpovědnost, má vypracovávat minimální interoperabilní normy, právě aby zjednodušila tyto právní houštiny, které zde existují. A tak povolení uvedení do provozu spadá do odpovědnosti národních úřadů. Rozdíly jsou zde velké z hlediska průběhu tohoto povolovacího řízení a certifikace. Může to stát až 6 milionů eur a může to trvat dva roky. Čísla, která máme k dispozici, ukazují, že například eh, povolení lokomotiv představuje 10 celkových nákladů. A pokud tyto lokomotivy pokrývají tři státy až 30 Některé státy toho využívají v rámci skrytého protekcionismu a neustále realizují tyto testy, které přitom již byly zajištěny v jiných státech. Jaký je smysl této reformy? My se domníváme, že tato reforma bude mít revoluční dopad. Je zde snaha zrušit národní uvedení do provozu a uplatňovat pouze uvedení na trh. Železniční podnik bude mít odpovědnost za toto řízení. Další věc. Komise si přeje, aby agentura měla operativní odpovědnost vedle normativní odpovědnosti. Bude to Evropská agentura, která bude vydávat povolení uvedení na trh po vystavení certifikace o schodě. Uvedení na trh a tato povolení, která bude vydávat agentura, budou mít platnost po celé Evropě. To je obrovská výhoda národní orgány zde již nebudou mít odpovědnost z hlediska povolování kolejových vozidel. To jsou tedy návrhy, které předkládám. Samozřejmě, že já vítám značením toto zjednodušení v návrhu komise. To je opravdu žádoucí pro vytvoření železničního evropského prostoru a je to výhoda také pro žadatele a je to skutečná výhoda přístupu k schvalování vozidel. Nicméně bych chtěla změnit postup uvedení na trh, protože tady jsou určitá rizika. Většina pozměňovacích návrhů se týká článku 20 návrhu směrnice. To je nejdůležitější článek. Podle mého názoru komise podceňuje tři věci. Za prvé, schopnost agentury nahradit 27 bezpečnostních národních orgánů tato eh, agentura musí strávit všechna nařízení, která existuje. Říkala jsem, že jich je 11 tisíc. Dále tato agentura musí technicky zajistit verifikaci. A navíc v návrhu komise náklady a odpovědnost uvádění do provozu bude pouze na bedrech železničních podniků. Nicméně Zdá se mi, že tyto náklady by byly příliš vysoké a mohly by odrazovat nové subjekty na trhu. Například SNCF e ve Francii nebo Deutsche Bahn eh, v Německu by neměly potíže s touto verifikací, na rozdíl od malých podniků, které by obtížně eh, tuto odpovědnost plnili. Podle mého názoru by to měli být eh, výrobci, kteří by měli toto zajišťovat. Struktura. My se zde inspirujeme návrhem rady z minulého roku ohledně národních expertíz. Já jsem chtěla využít tyto myšlenky, protože když rada učiní něco dobrého, není tomu tak vždy, měli bychom říci, že náš návrh jde také tímto směrem. Takže v této nové architektuře agentura je jednotným kontaktním místem pro veškeré povolování vozidel. To je důležité proto, abychom se vyhnuli jakékoliv diskriminaci a neodůvodněnému spoždění žadatel musí uvést zónu používání vozidla. To je novinka. Evropská agentura eh, bude subdodavatelsky řešit verifikaci těchto záležitostí. Myslím si, že blízkost těchto národních úřadů je určitým zjednodušením. Úřady budou mít jeden měsíc na vyžádání dodatečných dokumentů a čtyři měsíce pro expertízu a prošetření této žádosti. Pak agentura vydá svoje stanovisko v případě konfliktu bude to odvolací soud, který bude muset rozhodnout spor mezi Evropskou agenturou a Národním úřadem. Také navrhuji vytvoření Evropského registru vozidel, místo toho, abychom měli 27 národních registrů, tak, abychom podpořili zjednodušení. Navrhuji aby pouze velké změny na vozidlech vedly k tomu, že by bylo nutné zažádat o nové povolení porovnání nákladu a benefitu eh, tohoto technického eh, zjednodušení musí být také provedeno. Součástky musí být také předmětem harmonizace, proto aby trh eh, v Evropě byl průchodný. Dále je tady systém ERTMS, kde se zajišťuje koordinace všech těchto systémů v Evropě. Je to Evropský železniční systém řízení. Jsou tady inovativní prvky v tomto návrhu. Je zde také možnost rozšířit užívací zónu až do prvního nádraží za hranicemi. Ale to vyžaduje eh, analogii těchto systémů. Dále jsem chtěla hovořit o přechodném období. Vzhledem k tomu, že je tady obrovská adaptační práce, kterou musí realizovat Evropská agentura a národní agentury, navrhuji aby transpozice trvala tři roky místo dvou let. Nicméně po dvou letech komise by měla předložit zprávu parlamentu a radě ohledně pokroku, ke kterému došlo na úrovni Evropské agentury z hlediska jejich nových odpovědností. Omlouvám se, že jsem hovořila tak dlouho, ale toto téma je technické. Chtěla jsem vysvětlit smysl pozměňovacích návrhů a chtěla jsem vysvětlit smysl tohoto nového návrhu z hlediska územní soudržnosti. Od 90. let dochází k nedostatečné investici v některých částech Evropské unie, zvláště v deseti členských státech, a konstatujeme úpadek eh, vozového parku, ale také infrastruktur. A tím pádem železnice je méně atraktivní pokud se podaří prosadit tento návrh, oživíme zájem o železnice a oživíme také regionální a místní aktivity. Děkuji mnohokrát. Merci Marie-Thérèse. Děkuji Marie-Thérèse. Vidím, že tady máme komisi, takže až skončíme tento bod, eh, vrátíme se ještě k tomu bodu Rosy Estaras. Nyní má slovo Oldřich Vlasák. Eh, za prvé bych chtěl nejprve poděkovat eh, paní Sanchez Smith za velmi eh, důkladnou přípravu i prezentaci a musím říci, že ve svém úvodním projevu mi odpověděl na spoustu věcí, na které jsem se chtěl zeptat a myslím si, že celá tato zpráva, tak jak je zpracována, je velkým pokrokem kupředu. Chtěl bych přímo vypíchnout, že v současné době opravdu vydávají povolení uvedení vozidel do provozu vlastní vnitrostátní bezpečnostní orgány a největší problém je že existují velké rozdíly ve vyžadovaných poplatcích i v tom co všechno je pro dané povolení nutné doložit Eh, například eh, povolení a nutné zkoušky u nejnovější české vysokorychlostní lokomotivy ze škody plzeň při provozu na německém trhu by dosahovalo zhruba 50 tisíc eur a ty poplatky se liší stát od státu čili eh, velmi podporuji to aby se tato věc ujednotila a e, proto bych si dovolil schrnout tu věc, nechci opakovat vše, co tady e, paní Sánchez mi řekla, že je to opravdu otázka vysvětlení, jestli agentura, Evropská agentura, zvládne opravdu celou tuto agendu, protože to znamená přenést to rozhodování z těch 27 národních agentur jako takových. Další věc je to otázka nákladů. Zdali povolení evropské nebude tak drahé, že mm, se nebude vyžadovat a spíše se to vrátí k těm bilaterálním eh, dohadům. Padlo tady, že dopravce by měl určit zónu použití vozidla ano, to přímo k tomu směřuje, zdali nebude lacinější dohodnout se bilaterálně a ty poplatky by byly nižší. A pak je to samozřejmě otázka času a tady také podporuji to, co zpravodajka tady řekla, že tam budou jasné limity na zdokladování jeden měsíc a potom do čtyř měsíců udělení té licence. To jsou všechno kroky správným směrem podporuji i to protože ta implementace bude velmi složitá to znamená prodloužení ze dvou na tři roky ale pak bych velmi trval na tom aby opravdu všechny státy přistoupily k této dohodě protože jinak ten systém jako takový bude kolabovat. Čili ještě jednou velké díky a samozřejmě tuto zprávu v tomto smyslu podpořím. Děkuji.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 Euh, ano, já jsem skutečně stínovým zpravodajem také, co se týče čtvrtého balíčku a to v té záležitosti zprávy, řízení. To znamená, chcete hovořit nyní nebo ne, počkám, budu vystupovat, až budeme hovořit o zprávě. A interoperabilita patří do zprávy? Vy vlastně jste zodpovědní za celé, za tři prvky tady toho železničního balíčku? Ano, já jsem já se zabývám také interoperabilitou, řízením interoperability. Eh, v úvodních ustanoveních této zprávy jsem konstatoval, že ten text často hovoří o liberalizaci a konkurenci, soutěži, ale v těch konkrétních pozměňovacích návrzích, které byly předloženy, tak eh, s těmi eh, jsem se identifikoval, takže zatím nemám nic konkrétního, co bych řekl ohledně pozměňovacích návrhů. Eh, případně připravím ještě další pozměňovací návrhy. Ale té obecné prezentaci zazněly některé aspekty, s kterými jsem úplně nesouhlasil. Nicméně souhlasím s pozměňovacími návrhy. A nyní bude mít slovo, nebo než předáme slovo komisi, bude mít eh, možnost vyjádřit se Marie Therese. Oh, madame. Thank you very much, uh, madam. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat uh, paní zpravodajce, paní Sanchez Smith, za vypracování uh, stanoviska, které se týká interoperability. Podle komise se jedná o velice podrobný dokument i podrobné pozměňovací návrhy. Pokud jde o pozměňovací návrhy týkající se jednotného rejstříku pro um, vozidla. Komise na to nahlíží pozitivně. Přispělo by to totiž k vytvoření jednotného evropského železničního prostoru a také to potom bude mít dopad na naše zdroje. Budeme se nad tím tedy muset ještě zamyslet. Pokud je o efektivní přechod na jednotný systém evropské signalizace, komise se domnívá, že Evropská železniční agentura je orgán, který vydává povolení pro uh, uvedení do provozu ERTMS, systému ERTMS. A tady se tedy mírně odchylujeme od ambicí paní zpravodajky. Upřednostnili bychom, aby tento výbor byl v této souvislosti trochu ambicioznější a aby byl tento úkol udělen eh, Evropské železniční agentuře tak, jak to navrhuje komise. Pokud je o přechodné období pro implementaci nového procesu udělování povolení, ERA se už připravuje na tuto novou činnost a pokud je o zdroje, už se zabývá tím, jak, mož, jak by mohla začít uh, jednat už dříve, předem. Myslíme si, že je to tedy adekvátní a rozhodně si nemyslíme, že bychom měli prodlužovat e, přechodnou lhůtu nad dva roky, které navrhujeme my. Z toho důvodu bychom nepodpořili tento pozměňovací návrh zpravodajky, tedy prodloužení lhůty na tři roky. Dále pozměňovací e, návrhy týkající se pokroku ERI. Zdá se nám, že toto zavádí podmíněnou transpozici. Vedlo by to k právní nejistotě a také k prodlením při reformě. Myslíme si, že by to bylo kontraproduktivní, že by nám to nepodařilo nepomohlo dosáhnout celkového cíle posílit konkurenceschopnost železničního prostoru. Další pozměňovací návrhy jsou potom odbornější a myslíme si, že by měly být analyzovány podrobně. Musíme být rozhodně konsistentní s textem. Například pozměňovací návrh týkající se součástek či povinnosti identifikovat eh, součástky v TSI. Komise se domnívá, že toto není úlohou TSI. Spíše je to koordinační činnost ERI v oblasti vytváření dobrovolných norem. Toto by tedy nemělo být součástí legislativního aktu. A potom samozřejmě všechny pozměňovací návrhy týkající se prováděcích a delegovaných eh, aktů, tam má komise obecnou výhradu. Ale vítáme zprávu paní zpravodajky, děkuji. Děkuji, Marie Therese. Chcete se ještě vyjádřit, dokončit uh, diskuzi, mít nějaké konečné poznámky? Prezident. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, že všichni jsme zajedno v tom, že je nezbytné vyřešit roztříštěnost, která v současnosti existuje mezi jednotlivými členskými státy. Ty příklady existují, pan Vlasák se o tom zmínil, hovořil také o své zemi. Takže jsou tady určité otázky ohledně schopnosti té dané agentury, aby zvládla všechny tyto velmi technické funkce. To mě vedlo k tomu, že jsem požadovala delší lhůtu. Myslím si, že později prodiskutujeme vaše argumenty a argumenty těch poslanců, kteří si uvědomují, jaká realita vládne v terénu. Tak jak to uvedl Oldřich Vlasák, je nutné, aby všechny členské státy přistoupily na tuto hru. Říkala jsem dnes, že jde o to, že některé státy využívají současné situace pro protekcionismus. Myslím si, že toto je velká výzva pro EU mít tedy skutečný evropský železniční prostor. Děkuji vám za to, že jste příznivě přijali můj nápad s Evropským registrem. Myslím si, že to nám umožní pokročit při vytváření tohoto evropského prostoru. A uvidíme. Uvidíme, jak bude probíhat jednání s různými partnery, s členskými státy, s železničními podniky. Uvidíme, jakým způsobem uplatnění tohoto návrhu by mohlo probíhat. Existuje velký španělský básník, který říká, eh, kráčet se naučíme tím, že budeme chodit. Já myslím, že přesně v tomto rozpoložení teď jsme. Vyžaduje to účast všech musíme zde něco vybudovat a musíme ukázat, že v současném období velkých pochybností Evropská unie může přinést řešení v takových oblastech, jako je společný železniční prostor. Děkuji. Děkuji. Děkuji. A Navrhuji tedy, abychom si stanovili také termín pro pozměňovací návrhy na září, zase to bude 12. září v poledne, protože e, nic nás, čas nás netlačí, máme na to více času. Teď bych se ráda vrátila ještě k předchozímu bodu a požádala bych pana Edilidžva, aby se vyjádřil e, k zprávě, kterou jsme projednávali předtím. Děkuji mnohokrát. Já bych chtěl nejdříve poděkovat zpravodajce za tuto práci, která se týká složité otázky a která se týká několika cílů. Zlepšit kvalitu služeb a také eh, interoperabilitu, a to v současných obtížných finančních situacích. A dále je tady cíl lepší propojenosti jednotlivých evropských regionů. A v tomto smyslu bych řekl, že to je základní eh, cíl zákazky veřejných služeb. Spravodajka dobře identifikovala problémy v železničním prostoru, zvláště smlouvy ve veřejném zájmu. Hovořila o protekcionismu, také z historických důvodů jednotlivých členských států, které brání tomu, aby vstupovaly na trh nové subjekty s novými službami. Tady je nutná větší transparentnost a je nutné rozšířit výběrová řízení. Chtěl bych nicméně zmínit tři body, u kterých eh, komise má určité potíže s podporou eh, pozměňovacích návrhů zpravodajky. Je to číslo dvě a to je návrh, který se týká definice příslušného místního orgánu a já zdůrazňuji místního to je velice důležitá definice, kterou musíme vykládat eh, v souvislosti s definicí interního provozovatele. Co je interní provozovatel? To je provozovatel, který je přímo kontrolován příslušným orgánem. Nařízení zde stanovuje možnost pro místní orgán zadat přímo bez výběrového řízení smlouvu veřejné služby internímu provozovateli. Je to výjimka z principu transparentnosti a proto je nutné, aby interpretace byla naprosto striktní. Komise se domnívá, že současné nařízení které stanovuje přímé zadávání, tak toto přímé zadávání se může realizovat pouze na místní úrovni. Pokud by to nebylo pouze na místní úrovni, pak by se jednalo o smlouvy regionální, meziregionální a dokonce i národní. To znamená, že by vlastně zde nezůstalo nic pro soutěž a pro kontrakty které by byly zadávány prostřednictvím výběrového řízení. Druhý bod se týká pozměňovacího návrhu číslo 3. To je působnost eh, eh, služeb veřejné služby. Komise je udivena tím, že zpravodajka zrušila tuto změnu, tento dodatek z hlediska závazků veřejné služby, protože pojem sítě je velice pozitivní z hlediska regionální politiky. Uznává se tím, že smlouva veřejné služby není pouze smlouva pro e, jednu železniční linii, ale zahrnuje skloubení několika spojů podle potřeb daného regionu. Uznává se tím také možnost kříženého financování v rámci stejné sítě, to znamená kombinace ziskových a neziskových spojů. Je to tedy ten cíl finanční optimalizace těchto služeb veřejného typu. Komise tam přidala tuto novou definici a cílem je omezit síť na to, co je nezbytné a co je přiměřené. Cílem je svým způsobem dosáhnout dobré vyváženosti mezi smlouvami veřejných služeb tam, kde je to nutné, a obchodními službami, kde smlouvy veřejné služby nejsou nezbytné. A třetí bod se týká pozměňovacího návrhu, kde je snaha zvýšit eh, ten strop de minimis, to znamená zadávat přímo smlouvu to znamená, jsou to smlouvy, které nemají výrazný dopad na trh. Tady komise navrhla 150 tisíc kilometrů a zpravodajka milion 500 tisíc kilometrů. To je nerozumné podle našeho názoru. Pan Groš stran navrhl zvýšit de minimis, tak jak ho navrhla eh, komise, na 500 tisíc kilometrů ročně, což by komise mohla přijmout jako kompromis. Děkuji výboru a děkuji také ochotě zpravodajce a také ostatním členům tohoto výboru eh, za to, že odpověděli na otázky nebo budou odpovídat na otázky. Sí, <clears throat> muchas gracias. <clears throat> Mm, děkuji mnohokrát, děkuji za vaše příspěvky. Já se pokusím nyní vysvětlit, proč eh, byly předloženy tyto pozměňovací návrhy. Nejdříve princip transparentnosti. Jde o důvod změny tohoto nařízení. Když se podíváme na pozměňovací návrh číslo 2, tam je definice místního příslušného orgánu. My jsme se domnívali, že současná definice není uspokojivá. V této nové definici se přebírá pojem, který eh, souvisí s eh, venkovskými aktivitami. Domníváme se, že tato definice tedy není dostatečně jasná. V každém případě se domníváme, že eh, tento pozměňovací návrh je odůvodnění. A třetí pozměňovací návrh ohledně povinnosti veřejné služby. To by mělo být kompatibilní a mělo by to ve vyváženém vztahu k obchodním, komerčním službám. My se domníváme, že v současnosti e, v nařízení je jasná definice, nebyla matoucí z hlediska uplatňování tohoto současného nařízení novém stanovisku komise se vychází z principu, že některé faktory jsou vyloučeny z veřejné služby. Hováří se o regionálních službách, národních službách. A e, tady jsme chtěli vyjasnit, jak chápat síť. My si myslíme, že tato koncepce ještě není úplně dokončena, možná se budeme moci dohodnout. A nyní posměvací návrh 6 to je počet kilometrů, tedy to konkrétní číslo. Uvidíme. E, počkáme také na pozměňovací návrhy, které dostaneme do září a pokusíme se o nějaké skloubení a kompromis. Děkuji. Tímto přistoupíme k poslední části balíčku, což je Stanovisko pana Zelera o zprávě a řízení železniční infrastruktury. Máte slovo. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já mohu hned navázat na to, co Marie Teres a další řečníci uvedli ve svém stanovisku. A sice právě v železniční dopravě jsme ještě velmi vzdáleni tomu, že bychom prožívali evropský jednotný prostor. Dvě věci. 97 a 98 seděl eh, v mé kanceláři Gobeli, to je starosta, eh, a hovořili jsme o evropské jednotě. Samozřejmě bylo to po pádu berlínské zdi. V té době Evropská unie potřebovala také rozšíření tohoto prostoru, a to znamená i přístup nových států. Ale co je skutečným důkazem vytvoření evropské jednoty? My hovoříme o volném pohybu zboží, lidí, ale tito lidé by měli být možnost se přesouvat a mobilita je charakteristickým rysem naší společnosti. A můj návrh byl v tom, že jsem si eh, se domníval, že tady musí být nastoleny tyto, tato spojení například mezi postupy Berlínem to dřív existovalo, bylo možné z jednoho města jet do Berlína, do divadla a po skončení představení, po vypití piva, bylo možné opět se vrátit krátce po půlnoci domů a druhý den jít pracovat. Pokud eh, bychom pokud bychom dosáhli a dosáhli jsme tohoto stavu, tak to znamená, že máme evropskou jednotu. Ale tomto stavu jsme ještě velice vzdáleni. Víte, že eh, Trans navštíví některé polské oblasti a bude hovořit o spojích mezi Německem a Polskem. Začínáme v Katovicích, to je možná 600 kilometrů od Berlína vzdáleno, ne zas tak daleko. A samozřejmě, že jsem tam chtěl jet z Berlína vlakem. Musím říci, že cesta do New Yorku se zrealizuje jaksi snázeji než z Berlínu do Katovic. Není tam žádné přímé e, spojení, musíte přes Varšavu nebo přes další a minimálně to trvá 9 e, hodin. Musíte třikrát přestupovat v rámci regionálních spojů. Takže to podle mého názoru je skandál. A jedná se přitom o ten druh dopravy, kde eh, se eh, domníváme, že eh, musíme se snažit o větší mobilitu a právě u tohoto druhu dopravy jsme tedy velmi vzdáleni těmto cílům. Máme čtvrtý železniční balíček. A to není bez důvodu, když jsme hovořili o interoperabilitě. Marie Therese hovořila o tom, jakým způsobem se zde využívá protekcionismus a úzkoprsost. Já myslím, že toto musíme jednou provždy vyřešit. Je nutné, aby tyto spoje mohly být průchozí bez egoismu a nacionalismu. Přeshraniční doprava a interkontinentální spoje, tady to musí fungovat, tady jsme zajedno. Ale musíme se vystříhat tomu, abychom eh, dítě jaksi vyhodili i s vodou z vaničky. Musíme tedy se přizpůsobit eh, výzvám doby. Ale také víme, že na lokální a regionální úrovni máme mnoho provozovatelů služeb a železničních spolů Eh, úzkokolejky, historické eh, železnice, které eh, v podstatě nejsou vůbec napojeny na mezinárodní spoje. A tady musíme vždy rozlišovat, co je nutné z hlediska Evropy a kde je lepší subsidiarita a kde by nebylo vhodné do toho vstupovat na té evropské úrovni a nechat tedy, aby eh, subsidiarita fungovala na té lokální úrovni, kde vědí lépe, co je nutné. V tomto smyslu jsem předložil pozměňovací návrhy. Doporučuji vám, abyste se na ně soustředili, kolegové. Budu čekat vaše pozměňovací návrhy. Těším se na rozpravu se stínovými zpravodaji a samozřejmě, že budeme také spolupracovat s kolegy z výboru dopravy. Děkuji, Jean. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem nejprve chtěl uh, promluvit k tomu, uh, co říkal pan zpravodaj. Já jsem stínovým zpravodajem u této otázky ve výboru TRAN a pokud je o zprávu řízení železniční infrastruktury, já mám přístup založený na pragmatismu, který spočívá v tom, že musíme respektovat zásadu subsidiarity a oplatňování obecných předpisů. Ty musí splňovat každý systém místo toho, abychom zvolili i jeden model. Chtěl bych připomenout zásady, které se mi jeví jako podstatné. Souhlasím s oddělením těch hlavních funkcí, protože právě ty mohou vést k diskriminaci v případě, že nebudou odděleny. Ano, také souhlasím s úplnou transparentností finančních toků, souhlasím také se zákazem eh, finančních toků, které by spočívaly s, v tom, že by se financovaly z těchto peněz konkurenční činnosti. Také Souhlasím s přijímáním rozhodnutím, eh, rozhodnutími založenými na posílení konkurenceschopnosti a plněním podmínek stanovených, stanovených na evropské úrovni a také k posílení té přeshraniční složky. Myslím si, že vertikální oddělení, vertikální separaci komise nechce. Nemyslím si, že je to jediný způsob, jak zajistit větší podíl železniční dopravě na trhu. Pokud je o text zpravodaje, musím konstatovat, že má určité obavy, konkrétně to, že bychom měli dohlížet eh, na možnost větší flexibility. A měli bychom zapojit eh, na místní úrovni také malé podniky, které působí na menší úrovni. Dále, pokud je o převod eh, výhod, já myslím, že směrnice je tady jasná a sdílím, sdílím tento názor. Dále k zapojení místních orgánů. Obecně při přijímání rozhodnutí s tím souhlasím. Souhlasím s tou myšlenkou. Podle mne ale musíme tady návrh zlepšit. Pozměňovací návrh 7. Toto je věc, která se musí ještě projednat. Je to zásada, která vede k podstatné změně aby ta pravidla oddělení byla méně přísná, musíme být ko- koherentní a zajistit, že žádný členský stát nebude blokovat uh, svůj systém nějakému konkrétnímu podniku. Na závěr chci říct, že budu spolupracovat s panem Zelerem, budeme se snažit text uh, vylepšit, budu se řídit jasnou politikou. Subjekty na místní úrovni by se také měly mít možnost vyjadřovat eh, k organizaci té místní železniční sítě, protože sami nesou politickou odpovědnost za tuto otázku. Musíme také zajistit určitou míru flexibility, která bude odpovídat eh, specifikum v jednotlivém regionu. A nakonec přeshraniční eh, doprava a interregionální otázky by měly být projednány prioritně, tak aby tato reforma nakonec eh, představovala velkou evropskou reformu železniční eh, dopravy. Děkuji. Děkuji, Oldřich. Za slovo. Eh, chtěl bych poděkovat zpravodaj za přípravu této zprávy a samozřejmě i tam je třeba některé věci vysvětlit. Já jsem totiž stínovým zpravodajem v výboru pro dopravu k této této směrnici jako takové a proto jsem se touto problematikou delší dobu zabýval. Primárním cílem samozřejmě musí být liberalizace, abychom měli železnici, která bude cenově ehm, výhodná a výhodná alternativa vůči autu, dopravě autem a letadlem. Ehm, musíme dbát na odstranění diskriminace na železnici ve vztahu k jednotlivým dopravcům, malým i velkým a samozřejmě i vzhledem k jednotlivým členským státům. E, komise i zpravodaj podporují povolit takzvanou holdingovou strukturu těm státům, které tuto strukturu budou mít v době vstupu v platnost unbundlingové směrnice. To je podle mého názoru těžko mm, přijatelné, protože když se povolí holding jedněm, měl by být povolen i pro druhé bez jakéhokoliv dalšího omezení. Čili to je jeden takový rozpor. Otázka eh, výjimky pro menší železniční podniky s méně než 50 zaměstnanci týkajících se místních drah, historických drah, eh, úzkokolejek a tak dále. Proti tomu samozřejmě také nic nemám, ale opět tam platí e, stejný můj, e, moje, moje výtka jako u těch holdingových struktur, protože tato výjimka by měla být pouze pro ty, které splňují ty podmínky do doby platnosti té směrnice. Myslím si, že ta možnost otevření této holdingové struktury u těch menších musí být i pro další období. Právě proto, že někdy e, místní samosprávy jsou provozovateli této, této aktivity a tam by to potom byl problém. Čili to jsou mé výtky a doufám, že dokážeme najít e, společné řešení. Děkuji. Thank you. So again the commission. Děkuji. Znovu má slovo komise. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem nejprve chtěla poděkovat panu zpravodaji, panu Zelerovi a také tomuto výboru za zájem, který projevujete u této otázky. To dokazuje, jak důležitý je efektivní železniční systém pro územní soudržnost. Toto je velice ambiciozní balíček, jehož cílem je dokončení evropského železničního prostoru a také usiluje o zajištění lepší kvality a lepší možnost volby Současný právní rámec je opravdu neúplný a nereaguje na tyto výzvy. Interoperabilita, jak jsme si vyslechli, ještě není úplně zajištěná, technické a bezpečnostní pravidla jsou příliš komplikované a postupy příliš nákladné. Za druhé, organizace tohoto odvětví stále ještě neumožňuje optimalizaci řízení infrastruktury. A za třetí, pouze mezinárodní služby a nákladní služby jsou otevřené konkurenci, což eh, ponechává ještě velký část eh, železnic pod národními monopoly. Komise se podrobně této situaci věnovala a také výzvám a provedla podrobné posouzení jednotlivých možností, což je obsaženo v našem posouzení dopadu. Vítáme také návrh stanoviska pana zpravodaje, které víceméně podporuje cíl komise optimalizovat zprávu eh, a řízení železniční infrastruktury. Oddělení je jasně nejjednodušší a nejefektivnější řešení, které nám zajistí spravedlivou soutěž a také nediskriminační přístup na železniční trh. Abychom mohli zajistit určitou flexibilitu, návrh obsahuje i alternativy, institucionálnímu oddělení pro ty členské státy, které mají zatím holdingovou strukturu, tedy v době, kdy vstoupí v platnost tato směrnice. A to podporuje i pan zpravodaj. Druhá možnost je řešení přijatelné nejenom pro komisi, ale i členské státy, pokud zajistíme záruky o tom, že nedojde k narušení hospodářské soutěže. Vítáme tedy pozměňovací návrhy pana zpravodaje, pomocí nich se snaží posílit eh, finanční transparentnost a všechny ty návrhy, které posilují komisní návrh. Chtěla bych ale vyjádřit dvě velké výhrady. Výjimka, která se předpokládá pro malé a vertikálně integrované infrastruktury a pro specifické investiční projekty, jde podle nás příliš daleko. A plánovaná kritéria nezohledňují dostatečně dopad na fungování celého trhu. Některé relativně malé infrastruktury mohou mít strategický význam pro fungování celého železničního trhu. Například eh, tunel, mezi, tunel pod Lamaňským eh, průlivem. Tady komise například vede jedno řízení pro porušení předpisů, protože tato část je opravdu strategická, má strategický význam pro celý železniční trh a zatím tam ještě existují překážky. Toto by tedy mělo být předmětem stejných právních předpisů, tak abychom se vyhnuli narušení hospodářské soutěže. Pokud je o malé části infrastruktury, tedy malé infrastruktury, které nepředstavují strategický význam, tam už výjimka platí. Platná směrnice 2012-34, eh, která byla přijatá v této instituci minulý rok, již takovou tu výjimku obsahuje. Také jsme vytvořili postup pro ověřování souladu což komisi na žádost členského státu nebo z vlastní iniciativy umožní ověřit, zda byly správně implementovány nutné záruky u těch vertikálně integrovaných struktur. Pan zpravodaj navrhuje zrušit eh, členským státům přístup v případě, že tyto záruky nebyly respektovány. Myslíme si, že by to podkopalo tento mechanismus, který je velice důležitý pro zaručení rovných předpisů. Pokud je o zapojení místních a regionálních příslušných orgánů do řízení železniční infrastruktury, tady to komise podporuje, protože Toto jsou hlavní klienti a uživatele železničních služeb. Měli by tedy mít zájem na tom, aby usilovali o lepší kvalitu a efektivnost. Nicméně měli by být zapojeni do procesu v případě, kde je to relevantní, tak abychom si zajistili flexibilitu a nevytvářely příliš těžko spravovatelné struktury nebo příliš velkou zátěž. Pan zpravodaj si zvolil velice, příslu, velice ambiciozní přístup u, u e, dokladů, lístků a řešení, která se tady navrhují u každého trhu nebo části trhu, by měla umožnit eh, různá řešení, například integrované, integrated ticketing. Nakonec pozměňovací návrh 10, spočívající v tom, že by se o dva roky spozdilo eh, vytvoření evropské sítě manažerů, správců železniční infrastruktury. Komise tady nevidí žádný důvod, proč bychom k tomu měli přistoupit, proč bychom měli toto spožďovat, vzhledem k tomu, že sám zpravodaj právě uvedl, že existují problémy v infrastruktuře například mezi Německem a Polskem. Komise chce vytvořit eh, tuto evropskou síť eh, správců infrastruktury v Evropě právě z tohoto důvodu, aby se zlepšily tyto situace. Každopádně vítáme zprávu pana zpravodaje a velmi vám děkuji. Děkuji, Joachime, chcete se vyjádřit? Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Děkuji kolegům, děkuji za to, že jste tak detailně eh, komentovali tento návrh. A co se týče mého dobrého kolegy Oldřicha, eh, když zmínil ty určité sporné body. Já myslím, že budeme mít velmi konstruktivní diskusy na toto téma. Co se týče eh, připomínek komise, beru to na vědomí, ale když hovořila o tom, že i lokální spoj může být velmi důležitý, samozřejmě pokud to má eh, strategický význam eh, pro evropský eh, systém, tak to musí samozřejmě spadat pod evropská pravidla. Ale v případě, že se jedná o různé formy železničních spojů, která nemají tento evropský význam, tak tam nepotřebujeme Evropu, tam stačí národní nebo eh, regionální kompetence. Jinak eh, to, co uvedla komise, já jsem si to hm, zapsal a budu odpovídajícím způsobem na to reagovat. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Takže zase zbývá jen rozhodnout termín pro pozměňovací návrhy. Navrhuji, abychom to udělali stejně jako u předchozích částí balíčku, to znamená 12. září poledne. A tím se dostáváme k poslednímu bodu a to je informace o tom, že příští schůze se uskuteční 23. a 24. září. Tím jsme dospěli ke konci této schůze. Přeji vám příjemné léto, tedy všem vám, kdo jste s námi zůstali až do konce a tím končím tuto schůzi. So now the interpreters have a problem or how is it?